Good afternoon, ladies and gentlemen. Can we... Takže, dámy a pánové, budeme pokračovat v našem zasedání druhou částí celodenního jednání výboru pro regionální politiku. Další bod na našem pořadu jednání je hlasování. Budeme hlasovat pouze o jediné zprávě tady stanovisku, konkrétně je to stanovisko k zprávě výboru pro rozpočtovou kontrolu. Je to výroční zpráva za rok 2013 o ochraně finančních zájmů EU, boj proti podvodům. Pan Aremont nám svůj návrh stanoviska prezentoval 4. listopadu. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla 13. listopadu. Obdrželi jsme 48 pozměňovacích návrhů. Bylo předloženo také několik kompromisních pozměňovacích návrhů. A ještě než přejdeme ke hlasování, tak se ptám pana zpravodaje Arimonta, zda si přeje se vyjádřit. Nepřeje. Dobře, tady děkuji. Myslíte si, že to musíme kontrolovat? Dobře. All right. Okay, check, we check the... Dobře, ověříme tady, zda nám funguje elektronický hlasovací systém. Zkontrolujeme tady elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Did you able? I close the vote. Končím hlasování. So it works. Dobře, funguje to tady. Bez problémů. It works. Systém funguje. Works everywhere. Každému funguje? You don't see the result? Nevidíme výsledky. Okay. Okay, let us... Dobře, zkusíme to ještě jednou. Zahajuji hlasování. It works now. Teď už nám to tady funguje, doufejme. Končím hlasování. Ano, a zde máme i výsledky, takže systém funguje. Budeme hlasovat elektronicky na konci až odhlasujeme pozměňovací návrhy. Nejdříve budeme hlasovat prostým zdvižením rukou. Odstavec 1 nový, kompromisní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní přecházíme k pozměňovacímu návrhu 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Kdo je, kdo je proti? Kdo se zdržel. Schváleno. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Kdo je Ano, chápete mě i bez slov. Kdo je pro? Ještě jednou to zopakujeme. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Děkuji. Kompromisní návrh 5. Pardon, 6. Pětku už jsme odhlasovali. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Nyní přecházíme k pozměňovacímu návrhu 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní kompromisní návrh 7. Jde o dílčí hlasování na čtyři části, pokud si to správně pamatuji. Takže první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Čtvrtá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme to prosím ověřit? Pozměňovací návrh 43. Hlasujeme prosím elektronicky. Nefunguje to. Chceme ověřit elektronicky výsledek hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Tento pozměňovací návrh 43 je zamítnut. Jdeme tedy dále. Pozměňovací návrh 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o celém stanovisku pozměněné verzi. Hlasujeme elektronicky. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Stanovisko je schváleno. Děkuji vám. Okay. Our next point. Další bod na pořadu jednání. Je stanovisko? Ne, není to stanovisko. Jde o režim daně v nejvzdálenějších francouzských regionech. V roce 2004 Rada schválila rozhodnutí, podle kterého je to teď článek 349 smlouvy, který umožňuje Francii žád, uh, uplatňovat po 10 let výjimku z daní na celou řadu produktů, které jsou uh, které pocházejí z nejvzdálenějších francouzských regionů. Komise teď radě předložila návrh prodloužit tento zvláštní režim, který se týká francouzských nejvzdálenějších regionů a kterým se zřídí eh, nový daňový, eh, nový právní rámec od 1. ledna 2015 až do konce roku 2020. Eh, o tomto návrhu se teď jedná v rámci režimu konzultace a teď tedy je třeba, aby Rada získala pozici Evropského parlamentu. A může dále pokročit až poté, co tuto záležitost prokonzultovala s Evropským parlamentem. Tento návrh přišel příliš pozdě, abychom mohli tento návrh projednat již v listopadu na zasedání našeho výboru a proto jsme tady nyní pod uh, velikým tlakem. Protože pokud tento návrh neprojde do konce tohoto roku, uh, potom vznikne v praxi právní vakuum, protože nastávající uh, rámec nic nenaváže. Toto je uh, opakující se případ takovéhoto pozdního dodání, který ještě budeme projednávat s radou, protože je třeba, v budoucnu rada vždy předkládala tyto návrhy parlamentu včas, tak aby mohl je projednat řádným způsobem časovým tlakem. Koordinátoři se shodli, že předsedkyně by měla vypracovat návrh zprávy podle eh, článku 50 jednacího řádu v rámci zjednodušeného řízení a podle toho tady předsedkyně může eh, navrhnout, aby se tento návrh prohlasoval bez pozměňovacích návrhů, pokud tady nebude proti jedna desetina členů výboru. Poté tady bude moci tento eh, návrh být přednesen v prosinci na plenárním zasedání. Má někdo nějaké námitky tady? Ne. Já vám děkuji. Dali jste mi tady možnost tuto zprávu přednést na plenárním zasedání. Děkuji vám. Dalším podem na našem pořadu jednání je schválení rozhodnutí koordinátorů. Máme je tu k dispozici? Máte je ve svých deskách? They were sent at two o'clock. So I, I... Tak, uh... Já jsem jenom chtěla říci, že Okay. It is, it is written, Mrs. Crow, it is written. Tak eh, máme tady napsáno, že Koordinátoři se shodli na tom, že eh, předsedkyně napíše příslušné komisařce a eh, bude eh, žádat vypracování nebo stanovisko k tomuto stanovisku. Dobře, budeme tedy žádat o zprávu, nikoli, nikoli tedy formální zprávu, poněvadž to by trvalo příliš dlouho. Takže takto máme eh, vše změněno a tím eh, schvalujeme rozhodnutí koordinátorů. Eh, takže budeme mít tedy nějakou, nějaký dokument vypracovávat, nebo ne? Ne. Ah, okay. Thank you. Thank you. Děkuji vám. Uh, and our next point. A náš e, další bod na programu, e, to je e, de facto hlavní bod dnešního odpoledního zasedání. A Eh, já zde vítám eh, tři zástupce Evropské komise eh, DG Regional and Urban Policy a nyní proběhne výměna názoru o klíčových rysech budoucí generace politiky soudržnosti. Každý ze zástupců komise dostane 15 minut a seznámí nás s oblastí, za kterou je zodpovědný. Eh, poté bude čas na otázky a samozřejmě odpovědi po každé této prezentaci. A eh, budeme se snažit to zvládnout vždy za 30 minut. Já, já slibuji, že budu přísná, pokud se těší času, eh, poté jak jsme byli spožděni dopoledne. Tak a nyní dám slovo panu Nikolasi Martinovi, který je zástupce ředitele zástupce generálního ředitele pro politiku, eh, výkon a komplianci DG Regio. Děkuji vám, eh, paní předsedající, dobré odpoledne. Eh, je mi potěšením, že zde mohu být a mám tuto příležitost dát vám takový rychlý přehled o těch klíčových bodech politiky soudržnosti na léta 14 až 20 chtěl bych vám odprezentovat výsledek poměrně slouvavého vyjednávání, kterého se podařilo dosáhnout do značné míry díky podpoře Evropského parlamentu. A já musím zdát hold eh, zpravodaj za eh, tuto práci, která byla opravdu těžká a ukazuje, eh, jak nám všem na tomto výsledku záleží. Budeme tedy mít novou modernizovanou politiku soudržnosti. Tak, eh, já jsem tady měl na obrazovce tu prezentaci a už ji tady nemám. Anyway, I will I will assume it will appear at any moment. Um, as the chair said, uh, I'm here with um tak, eh, jak už bylo řečeno, jsem tady se dvěma kolegy a ještě z eh, našeho eh, DG, ještě tady se mnou Rudolf Niesler a Frank Sebert. Já bych nyní si dovolil předat vám takový přehled hlavních prvků té reformy, eh, potom jak budou vypadat nové programy, jak se budou připravovat, pak eh, se zmíní o tom, v které fázi se právě nacházíme. Poté se zaměříme na ten nejdůležitější část modernizace, to znamená, aby eh, naše politika byla účinnější a poté se zastavím u části řízení a kontrola. I zde Eh, očekáváme signifikantní změny. Eh, trošku je to odvozeno od procesu absolutoria na předchozí, eh, tedy za předchozí období 7 až 13. Takže klíčové body reformy, v čem je to nové a jiné. Především chceme zaměřit zdroje na klíčové růstové sektory, čili peníze by měly jít na naše priority a to znamená, že chceme mít jasnější cíle a být více orientováni na dosažování výsledků. Dalším aspektem zefektivnění financování eh, tady jsou určité eh, předběžné podmínky, ehm, koordinovaná koordinované využívání prostředků eh, z fondu, aby to prostě každý nehrál na vlastním písečku. O tom se taky ještě zmíníme. Dále eh, propojení s širším ekonomickým prostředím, eh, to znamená taky economic governance, evropský semestr a tak dále. Dále chceme posílit Eh, jistoty, pojistky a dále zjednodušení pro příjemce. A ve všech těchto oblastech se mění důležité prvky oproti předchozímu období do roku 13 a eh, proto tedy hm, hovoříme o nové politice v tomto novém programovém období. Nyní stručný přehled. Eh, tady vidíme architekturu. Eh, na co jsme se soustředovali v minulém období, to je konvergence, konkurenceschopnost, zaměstnanost a eh, teritoriální spolupráce v Evropě. Nyní je to jinak, nyní máme investice pro růst a eh, zaměstnanost, to jsou cíle samozřejmě pro členské země a pak máme opět tu teritoriální spolupráci v Evropě. No a když se zaměříme na peníze v členských zemích, máme zde nyní tři kategorie regionů, to jsou to ty nejméně eh, rozvinuté, eh, čili to odpovídá té konvergenci. Dále máme eh, dále více rozvinuté, což to znamená 75 až 90 průměru, to jsou ty hranice, eh, nad tím jsou hodně rozvinuté, pod tím jsou méně rozvinuté. A eh, máme potom eh, regiony v přechodném stádiu, které potom dostávají speciální podmínky. Tady vidíte, jak bude alokováno, alokovány prostředky. Celkem to bude 350, téměř 2 miliardy Eh, přičemž většina by měla skončit v těch regionech, které jsou nejméně rozvinuté. K dalším důležitým změnám, a to souvisí s koordinovaným využíváním fondu, je jedna sada pravidel, čili eh, nejenom koordinace eh, mezi SIFem a EDF, e e ale e, tady se bude koordinovat celkem pět fondů, což je samozřejmě složitější. Máme tady patero pravidel pro pět fondů a dáme to pod jednu střechu, čímž se situace zjednodušuje a o tom ještě budu mluvit. Takže nyní k programům předpisy přijaté eh, v roce 2013, tak to jsou vlastně tyto eh, naše předpisy a ty klíčové eh, předpisy musely být odsouhlašeny spolu s radou, tedy spolu radou a parlamentem a to už před začátkem roku 2013, čili Potom jsme měli eh, neformální vyjednávání mezi komisí a členskými zeměmi. Formální proces začíná samozřejmě teprve od počátku letošního roku. Máme tady řadu dohod, které byly uzavřeny eh, od května do listopadu letošního roku a operační programy, to je ta další fáze a opět později řeknu, Eh, jak to tam vypadá. Z tohoto snímku je vidět, že v současné době máme 46 operačních programů, které již jsou schváleny. Nyní eh, probíhají velmi intenzivní činnosti, eh, které dosud nemohu vyjádřit v číslech, jak, to, jak se to ještě vyvine do konce roku. Ten vývoj je velmi rychlý. Eh, vypadá to velmi optimisticky a zdá se, že ten závěr roku jakoby vzbuzoval velkou pozornost ženských zemích. My každopádně více jak polovinu těchto programů zvládneme schválit nebo připravit ke schválení. Eh, to znamená, že vyčleněné prostředky bude možno převést do příštího roku velmi rychle. Možná se nám to podaří zvládnout ještě dříve. Eh, Víte, že eh, Litva, Lotyšsko a Dánsko jsou tři členské země, kde jsou veškeré programy už pod střechou. Eh, k hlavním oblastem vyjednávání patřila témata. Tady vycházíme z toho, že pokud se zaměří fondy na klíčové prioritní oblasti a zabrání se příliš velkému rozptýlení, tak eh, celý eh, tento program bude efektivnější a účinnější. Prostě jde o to, aby každé euro eh, z veškeré této kohezní politiky bylo napojeno na, některý, na některé z témat. A u každého tématu máme určité podíly prostředků, které eh, musí jít na ERDF, eh, e čili to je výzkum a vývoj, eh, podpora malých a středních podniků, nízkouhlíková ekonomika. Klíčem je ERDF 80% do regionu, eh, tady v těch eh, bohatších 50%, v těch eh, chudších a v tomto rámci je ještě zaměření na energetickou účinnost. Čili takto je to stanoveno napevno a je třeba zajistit, abychom, aby se to plnilo potom praxi. Tady vidíte výsledky. No, tady to možná není dost dobře vidět, ale Eh, prostě už to, že jsme byli schopni eh, toto udělat, vyjádřit v tomto grafu, tak to je obrovský pokrok oproti minulosti. Eh, my už teď jsme schopni vám říct, kam by ty prostředky měly přesně téct. Čili je to tady opět po těch, podle těch tematických cílů. Když se podíváte na první čtyři z nich, tak vidíte, že eh, zde máme velký, eh, velké zaměření na EDF, e, výzkum, vývoj tedy. Čili eh, ta tematická koncentrace skutečně funguje, zdá se. No a pokud se týče infrastruktur, tedy síťové infrastruktury, to je číslo 7. A když toto srovnáme s toto číslo Eh, s minulým obdobím 2013, eh, tak tady hodně ubylo prostředků, to znamená, eh, že dochází k posunu. Takže ten velký důraz na infrastrukturu se nyní mění ve prospěch inteligentnějších investic. No a také se soustředujeme na synergické efekty mezi fondy. Čili vidíte, že toto je promyšlený způsob, jak ty fondy mezi sebou kombinovat. A e, to je de facto jeden z cílů celého toho procesu, tedy e, to, že ty e, fondy dáváme pod jednu střechu kohezní politiky. A pak tady máme také možnost čerpání z více fondů. Tady vidíme třeba, že Evropský sociální program, eh, tam 16 eh, eh, členských zemí opět se pouští do toho multifondového využití. No a ty prostředky budou samozřejmě také propojeny s horizontem 2020, COSME a Connecting Europe Facility. No a samozřejmě máme tady také pokyny pro příjemce, tak jak je eh, vypracovala komise a ta mm, jim poslouží jako orientace mezi fondy. Pokud se týče toho teritoriálního aspektu, a to je další důležitý bod procesu jednávání. Jsme tady hovořili o teritoriální dimenzi a eh, investice do městských eh, oblastí. Eh, eh, většina těch prostředků na výzkum a vývoj stejně jde do měst, eh, poněvadž to je hm, logické. Kromě toho ovšem je důležitým prvkem integrovaného a udržitelného rozvoje měst je, že se dává zodpovědnost o eh, patro eh, jenom tedy eh, městům, tedy určitá část té zodpovědnosti za minimálně ve vyjádření procentuálním příspěvek k tomuto financování je. Toto odpovědností jsou pověřená města. Další aspekt už jsem hovořil o integrovaném, eh, integrovaných teritoriálních investicích, to znamená eh, zaměření na teritoriální přístup, eh, který se bude uplatňovat v 21 členských zemích. No a my to, co jsme tady používali v oblasti rozvoje venkova, hm, tak to stejný eh, systém se nyní uplatní u všech ostatních fondů a hm, to opět eh, tak to chce dělat 16 zemí. A pak tady máme ex ante podmínky. Ano, tak eh, nám jde o to, abychom zachovali ohledy k životnímu prostředí a e, myslím, že mm, není e, vhodné ty peníze posílat tam, kde se neví přesně, co s nimi, nebo nejsou příčiny směrnice řádně implementovány a tak dále. Čili ta tematika a ex ante podmínky jsou nyní spojeny z taky soudržnosti, což jede eh, také na eh, další průřezové eh, principy, jako je nediskriminace a tak dále. No a nyní tady máme nový způsob posuzování tam, eh, kde jsou červené sloupce, tak to vidíme, že ta, tím se označuje to, kde si myslíme, že ty tematické a ex ante podmínky nejsou zcela plněny. A zase, eh, to, že tady máme, tak eh, víme, že ten náš nový systém funguje, že tady jinak nebýt toho, tak bychom tam ty peníze jednoduše a prostě poslali a vůbec bychom nevěděli, co je třeba ještě předem připravit nebo napravit. A teď máme všem akční plány odsouhlašené s českými zeměmi a vidíme, že tedy do konce roku 2016 by se měly všechny ty podmínky eh, dodržet partnerství, tak to je samozřejmě věc, kterou Evropský parlament velmi silně podporuje. Jde také o plnění Evropského eh, kodexu, tedy etického kodexu, který byl eh, rychle schválen začátkem tohoto roku. To znamená, že teď už může eh, sehrávat svoji roli při vyjednávání a hm, Eh, to partnerství tady už může skutečně, nebo pravidla pro to partnerství eh, mohou už teď eh, být uplatňována. My to samozřejmě budeme úzce sledovat a mm, pomůže nám to ve strukturovaném dialogu. A poslední snímek zjednodušení, tak to jsou věci, které slýcháme už strašně dlouho v oblasti politiky soudržnosti je to jakési vlákno, které se táhne celým procesem přípravy tohoto balíčku, celým vyjednáváním. A to je zjednodušení z hlediska příjemců, aby tedy lidé předem to nevzdávali, poněvadž se jim to zdá příliš komplikované. Myslím, že tam jsou některé důležité prvky a e, opět tedy je tady Eh, důležitá významná podpora pro Evropský parlament. Eh, je to oblast, kterou budeme sledovat, tedy finanční instrumenty a tak dále. Budeme to všechno podrobovat řádným analýzám, aby se vědělo přesně, které možnosti se využívají a jak můžeme dále podporovat další využívání těchto možností. Tak to je z mé strany všechno, aby tady byl taky prostor pro otázky. Děkuji vám za tuto prezentaci. A teď dostávají poslanci členové výboru klást otázky. Tak vidím, že eh, paní Krevis Děkuji. Krátká otázka na pana Martina. Řekl jste, že jste umožnil lepší koordinaci mezi horizontem 2020 a e, e, výzkumem e, financovaným z fondu ESIF. Eh, já jsem se už mnohokrát ptala také ve výboru ITRE a eh, nikdo mě to pořádně neodpověděl. Někdo se říká, eh, horizont 2020 to je pro excelenci a pro regiony je něco úplně jiného, tady soudrž, politika soudržnosti. Ovšem, eh, jaká koordinace mezi tím by měla být, to mi nikdo neřekl. Máte už vy nějakou eh, zkušenost s tím, nebo něco na základě, něco na základě čeho by se dalo předpokládat, že to v příštích letech bude fungovat lépe, nebo tam zase nebude pořádná koordinace, jak jsme si přáli? Pan Etheridge. Děkuji. Eh, skvělá prezentace, opravdu velmi zajímavá nejsem si úplně jistý, co nastane, když eh, máte, řekněme, určité předběžné podmínky, eh, které zahrnují cíle sociální exkluze, eh, klimatu a tak dále. Je to dlouhodobý projekt a začnete dávat peníze. A co když mezi tím proběhnou volby a radikálně se změní priority eh, Eh, místní samozprávy. Co se stane? Protože eh, by mohl být třeba úplně naprostý nesoulad mezi prioritami místní samozprávy a prioritami vašimi. Eh, děkuji. Paní Anderson. Děkuji za tuto prezentaci ráda bych eh, dostala eh, kopii a chtěla bych se také ptát, ptát k těm operačním programům. Řekla jste, že 46 jich bylo dosud eh, schváleno. Jak dlouho potrvá schválení toho zbytku a budou všechny hotové předtím, než začne opravdu to nové programové období? Dále, pokud členská země nebo řekněme nějaké ministerstvo se eh, rozhodne, eh, eh, že se nějakým způsobem mají alokovat prostředky z Evropského sociálního fondu a potom z důvodu nějakých škrtů se vezme část těchto prostředků a využije se pro jiné vlastní Eh, použití, tak eh, třeba řekněme, eh, že že by tedy, řekněme, Severní Irsko mohlo se rozhodnout, že část těchto prostředků z EFF využije na zaplnění jakýsi děr ve vlastních, vlastním financování a ještě paní Vana. Děkuji vám. Eh, paní předsedající, děkuji za skvělou prezentaci. Mám otázku k tomu velice zajímavému bodu, a to je ten community-led local eh, eh místní rozvoje programy. A samozřejmě je tam ten princip partnerství a e, to se týká nejenom tedy samozprávných a státně správných orgánů, ale také třeba občanské společnosti. E, moje otázka je, jak si představuje komise zapojení e, občanské společnosti také do jiných programů, třeba i těch inovačních. Děkuji, paní Breso. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já jsem také chtěla pochopit trochu lépe eh, ten postup schvalování eh, operačních programů. Je jedna část, vy jste říkal, a ta bude schvalována a jedna část, doufejme, že ta co největší, ta bude schvalovaná následovně skrze proces, který já si nepamatuju, jak se pojmenoval, ale který eh, bude ještě navazovat na rozpočet tohoto roku, čili eh, nebude to nějak měnit ten roční finanční rámec. Pro eh, ty, kteří budou chtít změnu víceletého finančního rámce, protože nebudou spadat do toho procesu, který zrovna probíhá, schvalování. To procesu schvalování, je možné, že by tam bylo možné zařadit nějakou uh, formulaci toho typu, který se vám teď pokusím nastínit. To je, jakmile by ten postup, ta procedura byla hotová, tak komise by dala OK, eh, s výjimkou samozřejmě schvalování eh, které bude následovně až po revizi toho víceletého finančního rámce. To mi říkají, že k tomu nebude moci dojít dříve než v polovině roku. Takže tak někdy v květnu, v červnu. Což znamená pro jednotlivé kraje, že uh, dostanou ty fondy až v někdy v říjnu. Tak já udělám takový příklad, abychom si lépe rozuměli. Takže třeba v březnu budeme mít další uh, balíček pro kraje, pro které uh, ten souhlas, to schválení by mohlo být okamžité, pokud by tu bylo už schválení víceletého rámce finančního, čili e, zde by se na to měli dohodnout jak rada, tak parlament na tom OK, které by umožnilo těm státům a těm krajům, aby už začali pracovat Eh, třeba eh, na svých programech eh, a možná by i anticipovali určité zdroje, ale měli by záruku, že ten program bude odsouhlasen, takže by věděli, že tam už nebudou změny následné a to by možná umožnilo Eh, urychlit celý postup, protože pro mnoho krajů eh, ztratit dva roky, protože tímto způsobem vlastně od eh, začátku formálního tého nového programování k tomu, než dosáhnou na ty zdroje, tak uplynou dva roky a to je velké riziko. Už jste přemýšleli o nějakém takovémto způsobu, který by umožnil například předběžné platby použití vlastních zdrojů, ale s tím, že by byla nějaká záruka, že se to pak schválí? Děkuji. Má ještě někdo nějaké další otázky? Není tomu tak? A pan Lur. Děkuji. Já doufám, že to nebude znít povrchně, ale je to jenom ze zájmu. Já jsem si říkal, jestli Existují nějaké marketingové požadavky na ty, kteří získávají financování, vzhledem k tomu, že především ve Spojeném království, v porovnání s ostatními zeměmi, vlaječky Evropské unie či různé eh, cedule, které říkají, že tento projekt byl financovaný jako součást toho a toho Těchto věcí není ve Spojeném království příliš mnoho, neobjevují se často a mně připadá velice pozoruhodné, že eh, vlastně ve Spojeném království velice často toto financování probíhá přes místní firmy, že se do toho velice aktivně pouštějí, eh, vedou dialog, vyplňují formuláře, ale eh, kolikrát by člověk, kdyby to sám nevěděl, tak by vůbec se nedozvěděl nikde, že tyto peníze pocházejí z nějakého Evropského fondu pro rozvoj eh, venkova nebo něčeho podobného. Děkuji za otázku, říká paní předsedající. Žádné další otázky nejsou, takže pane Martine, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, mnohokrát děkuji za otázky. Já to vezmu odzadu. Začnu poslední otázkou, takže ano, skutečně existují požadavky na publicitu. Když získáte finanční prostředky, tak jsou jasně stanovené požadavky ve společn- v nařízení o společných ustanoveních. Jsou tam podrobná pravidla. Takže každý, kdo je příjemcem evropských peněz, ať už to je fond soudržnosti, ESF nebo jiný fond, musí tyto požadavky plnit. Samozřejmě záleží na tom, co konkrétně se dělá. Když stavíte silnici, tak samozřejmě tam musí být nějaká cedule, která jasně říká, že toto bylo financováno z projektu. Když je to nějaký jiný typ projektu, tak je to třeba provést jinak, když třeba organizujete seminář, musí být loga na dokumentech a tak dále, ale eh, je to naprosto nezbytná podmínka a pokud to neuděláte, tak to může znamenat, že budete muset vracet část peněz zpět, protože prostě není přijatelné získat finanční prostředky z evropského rozpočtu a přitom neříci jasně, že to jsou prostředky z evropského rozpočtu. Takže to je skutečně nepřijatelné a je to porušení pravidel. Dále paní Breso její připomínka, protože to je samozřejmě věc, o které jsme hodně přemýšleli a Evropský parlament k tomu přijal i usnesení, které se týká této záležitosti, tedy rychlého přijímání, schvalování programů na období 2014 až 2020. Jak jste sama řekla, existují v podstatě tři scénáře. Máme programy, které budou plně schváleny ještě do konce tohoto roku. Dále máme skupinu programů, které budou připravené ke schválení do konce tohoto roku, ale už nemáme dost času na to, abychom je prohnali mašinerii Evropské komise, abychom je mohli do konce roku tedy podepsat jaksi. A potom je třetí skupina, to jsou ty programy, které ještě nej, do konce roku nebudou ani připravené ke schválení. To znamená, ty, které jsou připravené, budou připravené ke schválení, eh, tak pro ty máme v nařízení to takzvané převáděcí ten předváděcí postup, to znamená, že tam eh, bude třeba rozhodnout v únoru příštího roku, kde se rozhodne eh, o tom, že nějaká částka bude z roku 2014 převedena do dalšího období to komise tady rozhodne co nejdříve, to bude možné v únoru a poté začneme schvalovat tady programy, které byly již připraveny ke schválení na konci prosince tohoto roku. A pro tu třetí skupinu programů, tam ty vyčleněné prostředky na rok 2014 budou muset se vrátit do rozpočtu na rok 2015. A to si vyžádá eh, revizi nařízení o víceletém finančním rámcu. Je to speciálně předpokládáno v článku 19 tohoto nařízení, takže je to takový technický proces spíše. E, není to velký problém, je tam proces pro převod těchto prostředků a potom tady tam je odpovídající změna v rozpočtu na rok 2015, aby bylo možné navýšit tu částku vyčleněných finančních prostředků. Ono trvá to nějakou dobu. Nařízení o víceletém finančním rámci říká, že je třeba tu revizi provést do 1. května, ale samozřejmě je, tře- je možné ji udělat rychleji, pokud instituce jsou schopny všechny postupy uh, urychlit. A ze strany komise uděláme vše proto, abychom uh, co nejrychlejší přijetí usnadnili. To je tady náš hlavní cíl, aby to celé proběhlo rychle. Samozřejmě, ale programy z této skupiny nebudou připraveny ke schválení na konci roku 2014 a proto tady automaticky je jasné, že je třeba ještě na nich odvést určité eh, množství práce. Členské státy budou muset projednat s komisí určité změny, aby se ty programy dostaly do stádia, kdy už budou připravené ke schválení. A není v tuto chvíli ještě jisté, v jaké chvíli eh, tomu tak bude. Může to být v únoru, v květnu, v dubnu a poté tady bude možné tyto programy připravit ke schválení. Naším záměrem ale každopádně je toto co nejvíce urychlit, aby všechny programy byly připravené ke schválení, abychom, jakmile budeme mít hotovou revizi nařízení o víceletém finančním rámci, abychom mohli hned ty programy začít schvalovat. Je to samozřejmě eh, jisté podmínečné schválení, řekněme. Samozřejmě jsme se zabývali různými způsoby, jakými je možné se vyhnout nějakému spoždění. Myslím si, že žádný mechanismus, konkrétní mechanismus pro podmínečné schválení neexistuje, ale v tom nařízení je napsané, že výdaje mohou být považovány za způsobilé od 1.1.2014. 2014. Takže je možné, aby členské státy či regiony pracovali, řekněme, na těch projektech už začali třeba nějaký výběrový proces, poté se to validuje, až ten program bude schválen a až bude sestaven eh, monitorovací výbor a tak nějak retroaktivně to tedy pokryje i ten výběrový systém, eh, který se do té doby už stihl odehrát. To je možné. A členský stát se dozví, kdy nějaký program je považován za připravený ke schválení. Takže tam není příliš velké riziko pro samotný členský stát. My se na to díváme velice pragmaticky. To znamená, že na úrovni našich jednotek pro provádění jsme v úzkém kontaktu s jednotlivými příslušnými orgány ve členských státech a máme tady dobrou spolupráci mezi Eh, institucemi a skutečně se velice zaměřujeme na to, aby to bylo co nejrychlejší a abychom minimalizovali možné spoždění. To znamená, že skutečně se zaměřujeme především na minimalizaci spoždění. Pokud jde o otázku občanské společnosti, tak zapojení občanské společnosti je předpokládáno prostřednictvím partnerských ustanovení a také prostřednictvím etického kodexu. Místní rozvoj, který řídí komunita, to je samozřejmě součást toho všeho. To je ten nástroj, který je nejvíce zaměřený od, zhora, od spoda na směrem vzhůru a myslím se, že ta integrovaná uh, uh, městská strategie, to je právě Nejde tam úplně o občanskou společnost, ale opět jde o to, že tam trváme na tom, že bude zapojen, eh, zapojena ta nejnižší úroveň samozprávy, nejenom regionální a vnitrostátní národní. A samozřejmě občanská společnost se může zapojit do přípravy integrované městské strategie. To bychom považovali za něco, co by spadalo do toho partnerského postupu. A to samé se týká ITI. Samozřejmě ITI je, eh, to je integrované, eh, to jsou integrované teritoriální investice, to může být buď šíře, šířeji pojaté, anebo to může být úzce zaměřené na jednu konkrétní oblast. To znamená, tam skutečně to bude záviset na konkrétním záměru, ale všechny tyto nástroje podléhají principu partnerství. A to jsou právě tyto nástroje, které jaksi umožňují eh, nebo dávají občanské společnosti, zástupcům občanské společnosti nějakou páku, aby se mohli zapojit a bude velice zajímavé v praxi pozorovat, jak to funguje. Myslím si, že v podstatě už jsem vysvětlil, jak, tedy, jak dlouho bude trvat, než ty programy schválíme. Rozhodně doufáme, že všechny programy budou schváleny do poloviny e, příštího roku, možná s výjimkou nějakých programů územní spolupráce. Zajímavé je, že když eh, bychom vzali jako počáteční datum eh, den schválení nařízení, tak bez, tím pádem budeme daleko rychlejší v tomto období než v tom předcházejícím. Samozřejmě, že v některých případech to může být komplikovanější. K tomu konkrétnímu bodu, který jste e, zmínila, tak e, tady mám trošku potíž s odpovědí, protože je to velice konkrétní otázka, nejsem e, obeznámen s detaily. E, ale samozřejmě všechny programy, ať už je to Evropský sociální fond nebo Evropský fond pro rozvoj eh, venkova, tak obsah programu musí samozřejmě odpovídat těm programům. Proto tady se vyjednává vůbec o obsahu programu, to znamená, že komise musí být potom skutečně spokojená s tím a se jistá, že eh, ten obsah programu je v souladu s osou, se záměrem financování a že jsou splněny všechny cíle ale je pro mě v tuto chvíli velice obtížné k tomu uh, něco více říci. Jsem si jist, že mi asi rozumíte. Ale samozřejmě, pokud máte konkrétní otázku, tak uh, samozřejmě můžeme o tom hovořit bilaterálně, ale bude možná lepší to projednat eh, s příslušným generálním ředitelstvím. Dále, pokud jde o těch možných scénářích, co by, kdyby, tak my vždycky máme tady obecně tuto vizi, že naše programy by měly poskytnout stabilní rámec pro financování. O to jde především. To znamená, že programy jsou na sedm let, potom máme další tři roky na provádění. A nejsou to tedy eh, krátkodobé reakce na nějakou, nějakou konkrétní událost, ale je to takový rámec, který má poskytnout alespoň ve střednědobém hledisku finanční, stabilní financování. To znamená, neočekáváme, že každých šest měsíců či každý rok bude docházet ke změnám. A priority, eh, na kterých se shodneme mezi členským státem, regionem a komisí, to podle našeho názoru by neměly být priority, které jsou ovlivňovány nějakými místními politickými ději. Samozřejmě to by to měly být obec, priority, na kterých se obecně shodnou Eh, místní zástupci, ale nemělo by to být tak, že jakmile se změní v nějakých místních volbách samozpráva, okamžitě se přepíšou veškeré priority. S tím by měla komise problém. Ale nicméně členský stát a orgány členského státu vždy mohou přijít s návrhem na změnu nějakého programu, pokud jsou, existují jasné objektivní důvody pro to, aby se to stalo protože samozřejmě podmínky se mohou změnit, úvodní, může se ukázat, že ta prvotní analýza nebyla dobře podložena a z toho důvodu je potřeba provést nějaké změny. To je naprosto normální a je to možné. Ale musí to být z objektivních důvodů, které souvisí s tím, jak se mají ty finanční prostředky eh, vynakládat a s nějakými objektivními změnami v regionu. A poslední a nejobtížnější otázka se týkala eh, samozřejmě nařízení a synergií. Samozřejmě synergie se tam snažíme zabudovávat, máme tam společný rámec, máme tam pravidla pro způsobilost, které umožňují eh, společný přístup ale myslím si, že je v tuto chvíli příliš brzy na to, abychom zjistili, zda to skutečně se tak plní nebo ne. Budeme moci se na to zaměřit v období po vytvoření programu, budeme moci pozorovat, zda se něco změnilo ohledně toho, jak do jaké míry se investují peníze FR do výzkumu a vývoje, a do jaké míry to souvisí s, nebo je v souladu s horizontem 2020. Takže v tuto chvíli vám nemohu říci eh, konkrétní příklady, ale rozhodně máte naprostou pravdu, že je třeba se na to zaměřit. Prosím, sledujte to a eh, v budoucnu se ptejte a já doufám, že za několik měsíců vám budeme schopni poskytnout odpovědi založené na nějakých důkazech. Děkuji mnohokrát. Splnili jsme, my jsme slíbili, že se budeme nadále ptát, pokládat otázky a to se chystáme skutečně udělat v nadcházejících měsících. Děkuji vám, pane Martine, za vaši prezentaci a za vaše odpovědi a já už teď předám slovo panu Rudolfu Nieslerovi, který je eh, ředitelem pro politické záležitosti DG Regio a ten pohovoří o dopadu politiky soudržnosti. Máme prezentaci už připravenou na obrazovkách, takže můžeme začít. Děkuji vám, slovo, máte slovo. Thank you, lady in the chair. Děkuji, paní předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych vás rád provedl druhou částí této prezentace, která se zaměřuje na otázku toho, jak je možné zvýšit či prohloubit dopad politiky soudržnosti. Toto byla jedna z hlavních priorit, o, které jsme, o kterou jsme se dělili s vaší institucí, když jsme připravovali vůbec eh, období 2014 až 2020. Já se budu zaměřovat na několik konkrétních témat. První z nich se týká zaměření na výsledky. Dále se dostanu k otázce propojení s procesem v rámci evropského semestru a evropské zprávy a kon, nakonec řeknu několik slov o využívání finančních nástrojů. Úvodem na úvod je důležité zdůraznit, že v minulosti byla politická soudržnost možná až příliš zaměřená na aspekt vynakládání finančních prostředků. A možná jsme se příliš málo zabývali tím, co vlastně za ty prostředky získáme. Cílem tedy bylo, abychom v novém období prostřednictvím reformované politiky soudržnosti všichni tedy my i členské státy chápali to, že v kontextu operačního programu všichni jasně chápeme, čeho konkrétně chceme dosáhnout prostřednictvím financování v rámci tohoto operačního programu. To znamená, za prvé chceme mít, chceme, aby existovala jasná logika toho operačního programu v rámci příslušné osy. To se týká především toho, co je třeba změnit, co má být změněno prostřednictvím zásahu v rámci tohoto operačního programu. To znamená, co se konkrétně, co chceme změnit v nějakém regionu či členském státu. A potom tady máme jednu kategorii indikátorů, to jsou ty takzvané výsledkové indikátory. Vzhledem tomu, že jde o vynakládání finančních prostředků operačního programu, Chceme tedy dosáhnout nějaké konkrétní reálné změny a chceme také monitorovat to, jakého pokroku dosahujeme, pokud jde o ty konkrétní cíle, které jsou přiřazeny ke konkrétním činnostem v rámci programu. To se tedy týká konkrétních výstupů. To znamená, tady máme dva typy indikátorů. Dále je tady povinnost členských států tyto indikátory používat v kontextu operačních programů. Abych to konkrétně ilustroval. Podívejte se prosím na konkrétní příklad. Jsou to tedy indikátory výsledků. Obecně se tyto výsledkové indikátory týkají eh, cílů Evropa 2020. Konkrétně například jde o zlepšování přístupnosti, dostupnosti nějakého regionu. A to chceme měřit prostřednictvím zkrácení cestovní doby v rámci tohoto regionu. Dále, pokud je ITT, tam jde o navýšení inovační kapacity soukromého sektoru v rámci nějakém regionu a to se dá měřit prostřednictvím hodnoty příspěvku soukromého sektoru na projekty ITT. Takže je to poměrně jednoduché a logické. Slaďujeme tady cíl a příslušný ukazatel, který má měřit to, zda se nám daří tohoto cíle dosáhnout. Potom úplně prakticky tady máme ty výstupové indikátory. Ukazatele výstup. Tady měříme to, na co jsme konkrétně využili prostředky v rámci operačního programu. Může to být například počet podniků, které obdržely podporu, finanční podporu z operačního programu, nebo počet nových výzkumníků, kilometry postavených železnic či silnic a tak dále. Je to tady okamžitý výsledek, který byl, kterého jsme dosáhli díky finančním prostředkům vynaloženým z toho konkrétního operačního programu. Existují tady tyto dva typy indikátorů a mezi tyto výstupové indikátory je celá řada takových, které jsou povinné. A to z dobrého důvodu a sice proto, že je důležité abychom na konci mohli monitorovat eh, výsledky. A je to dobré také proto, abychom byli schopni sdělit, jaké jsou výsledky politiky. A to proto, že tyto indikátory můžeme agregovat, můžeme vyjadřovat souhrně. To jsou všechno indikátory, kdy když existuje nějaký typ intervence zásahu prostřednictvím operačního programu, tak jsou povinné eh, projekty, například počet podniků, které se účastnily, zaměstnanost a tak dále. To celé zapadá do širšího rámce, kterému říkáme tedy ten výkonový rámec, výsledkový. A ten pozorujeme v čase. Tento rámec připomíná členským státům že musí otázku ukazatelů, indikátorů brát vážně, že chceme, aby indikátory byly vykazovány zodpovědně. A také to je důležité pro konečný účel, abychom tedy finanční prostředky eh, vynakládali řádně a tam, kde je třeba je vynaložit. Abychom tady všichni jasně věděli, že když budeme mít nějakou v operačním programu nějaké priority, které nenaplňují cíle, tak by bylo asi chybou do konkrétní této priority v rámci operačního programu směrovat ještě další prostředky. Máme tady dvě data. Pak jsou tady dva eh, údaje. Eh, jedny se stahují k polovině období, což je revize toho, co bylo dosaženo, řekněme na poloviční cestě toho operačního programu, my používáme koncept eh, milestones, to je eh, takové milníky eh, na té, tom úrovni středně dobe, zatímco cílů se dosahuje až na konci toho období a to hovoříme o roce 2023, zatímco ten milník uprostřed cesty je 2016. Nicméně to jsou údaje, které Eh, vymezují, v jakém stavu je ten operační eh, plán a eh, jakých cílů zatím bylo dosaženo. V další části moje prezentace se soustředím na propojení s ekonomickým vládnutím a s evropským eh, semestrem. Proč je tady důležitá tato vazba? Především proto, že je zásadní, abyste pochopili, že to, co my děláme eh, v politice soudržnosti, eh, nesmí ohrozit ekonomickou politiku dané země nebo nesmí to jít proti cílům, které my máme ve své globální koncepci politiky soudržnosti. A pak můžeme i e, pochopit, že tady může vzniknout potřeba, e, aby programy byly přizpůsobeny tam, kde existují nové potřeby, e, které jsou spojeny s novými kritickými body vývoje ekonomického i sociálního. Například představte si energetickou krizi, která by měla postihnout eh, členské státy a potřebuje se tedy přizpůsobit eh, tento operační plán těmto novým okolnostem. Eh, ekonomické vládnutí, které se týká této politiky, může být ilustrována v tomto trojuhelníku. Dole je naznačená politika soudržnosti, která Eh, poskytuje Growth Enhancing Investing, to je eh, investice, eh, které znamenají, že my dáváme zdroje pro to, abychom financovali náklad, určitého typu a hlavně v obdobích, kdy dochází ke škrtům a ke konsolidaci rozpočtu, například jako v tomto období, kdy musíme respektovat určitá pevná kritéria. Politika soudržnosti eh, pomáhá vytvářet schopnost, která by měla sloužit eh, k tomu, aby docházelo k, reformě, ke strukturálním reformám v členských státech. Nikolas už v první části své prezentace hovořil o tom, že tyto strukturální reformy jsou důležité i pro nás, i pro naší vnitřní politiku soudržnosti. Čili je tady vazba mezi eh, mezi operačními programy, takže eh, investice eh, se přidělují v kontextu toho, jak ty jednotlivé státy se vyvíjejí. tedy i v tom kontextu, jakým způsobem dokáží realizovat eh, strukturální reformy. A to všechno eh, je propojeno v eh, evropském semestru, což je roční revize. ekonomických cílů evropských, celé té evropské politiky. To vlastně zaručuje, že specifická doporučení Evropského semestru budou vzata v potaz ve smlouvách o partnerství i v operačních programech. v fázi, v níž se nacházíme v současné době, my zde plánujeme operační programy, čili my musíme vzít v potaz všechna doporučení, která v současné době máme eh, k dispozici a musíme je tedy do těchto programů začlenit. Je také jasné, že tento mechanismus zaručuje to, že investice eh, jsou velmi cílené, že jsou účinné eh, a že jsou cílené na prioritní cíle, eh, které pokládáme za nejdůležitější, to je růst a pracovní místa. Třeba podporovat hlavně koherenci s ekonomickými politikami a s politikami rozpočtovými. Jak tedy makroekonomickými politikami rozpočtu. Tam tedy ta vazba s, tou, s tím makroekonomickým vládnutím není nic nového, to už jsme eh, také měli eh, v období 2007 až 2013. I když eh, méně strukturované a řekla bych trochu slabší, než tak, jak to máme naplánované pro nové období. V novém obdobím postupujeme rigoroznějším způsobem. Jde o to, abyste byl soulad mezi specifickými doporučení pro jednotlivé země a mezi tím, co máme mm, naplánováno pro operační programy. Jedná se o to, abychom vykryli všechny fondy, eh, všechny fondy eh, EZIT, a e, všechny mechanismy, které Evropská unie má k tomu, aby e, mohla e, zkontrolovat a proskoumat veškerou, veškeré postupy, to je makroekonomické nesrovnalosti a všechno to, co souvisí s programem ekonomické přizpůsobení, ekonomického přizpůsobení. Dále je zde automatická vazba, která je důležitější než v minulosti, a to je vazba, která e, může vést k přerušení e, plateb a závazků. V makroekonomické mm, podmíněnosti, kondicionalitě jsou dva e, jsou dvě linie. Jedna se zabývá případnou možnou eh, obměnou, restrukturalizací operačních eh, programů eh, na základě doporučení z jednotlivých zemí. A ta druhá předpokládá možné pozastavení fondů v případě, že členské státy nepostupují efektivně při využívání těchto peněz a a e, nedokážou využít e, mechanismu ekonomického vládnutí v Evropské unii. Před několika týdny jsme e, prezentovali sdělení v Evropském parlamentu, které se týkalo právě aplikace toho, té první linie, to je z nového programování, repro, opravného programování operačního programu. A Eh, v tomto kontextu jsme řekli, že budeme eh, toto reprogramování, toto nové programování eh, obhospodařovat s velkou péčí, protože, jak můžete chápat, tyto mechanismy mohou být velmi účinné a užitečné, ale zároveň si uvědomujeme, že je třeba jich používat velmi obezřetně. A je třeba přizpůsobovat ten program tak, aby nenarušil to fázi uplatňování, používání fondů. Tato, tyto nové dispozice jsou v současné době v pilotní fázi, v experimentální fázi, protože dojde určitě k revizi eh, aplikaci eh, této makroekonomické kondicionality. A myslíme, že tedy připravíme zřejmě nějakou zprávu a uvidíme, zda eh, odezva na tuto eh, zprávu bude kladná. Budeme ji diskutovat s radou i s parlamentem a potom, pokud dojdeme k nějakému závěru, tak můžeme obměnit legislativní základ a pokud to bude nezbytné, tak komise může potom navrhnout i různé změny. Samozřejmě Evropský parlament je eh, je eh, součástí eh, tohoto procesu. Nám na tom velice záleží, aby se na tom podílel. A Evropský parlament musí být informován, a to okamžitě. A především eh, tehdy, kdy se stane něco s těmito mechanismy, kdy dochází ke změnám, čili komise musí parlament okamžitě informovat a parlament Eh, může eh, potom okamžitě zahájit strukturovaný dialog eh, k těm návrhům. Je jasné, že pokud tato nařízení by měla být přerušena, tak i v tom případě komise bude okamžitě parlament informovat. A dále. A třetí část mé prezentace se bude týkat finančních nástrojů. To je eh, jedna z klíčových oblastí. My si myslíme, že eh, politika soudržnosti by tady měla být eh, se by se měla vyvíjet hlavně s ohledem na dalekou budoucnost. Měli bychom mířit ještě dál přes datum 2020. Je třeba investovat do schopností členských států na e, dobu 2000, do doby do roku 2020, to je ještě takový hrubý odhad, e, podle toho, co my víme e, v současné době, tak máme 12 miliard eur, které budou k dispozici skrze různé finanční nástroje. Neboli prakticky je to stejná úroveň, kterou jsme měli v období roku 2007 až 2013. Ale aplikace eh, nebo používání těchto finančních prostředků eh, se vyznačuje mnohem více možnostmi pro členské státy. Například eh, členský stát bude moci mít příspěvky pro nástroje centrální, například iniciativa pro malé a střední podniky. Tam se předpokládá, že zde budou prostředky z politiky soudržnosti, ale lze to smířit i s eh, prostředky, které budou plynout z programu Kosme a Horizont 2020 a potom volba těch tradičních eh, nástrojů se může kombinovat s nástroji eh, personalizovanými na regionální úrovni. To jsme používali i v předchozím období a následně se nabízí i racionalizace, kterou členské státy budou moci využít to jest e, budou moci využít nástrojů off-shelf, což jsou takové ty předvypracované e, nástroje, které zcela odpovídají e, normám pomoci členským státům a členské státy mohou tyto nástroje převzít. Jsou to nástroje zcela bezpečné, hlavně z technické a právní stránky. Je jasné, že u ostatních nástrojů je třeba mít technické zkušenosti a proto komise a e, Evropská e, centrální banka se rozhodly, že poskytne technickou pomoc členským státům a to vše e, bude konsolidováno v jednom jediném balíčku, který my nazýváme FI Kompas a ten již funguje a je k dispozici. A proč my tolik naléháme na to, že je třeba více používat těchto finančních nástrojů. E, máme na to dobré důvody. E, stojí e, za to, abychom změnili věci tam, kde to jde. Ne všude to jde, ale někde to jde. Především pokud jsou to projekty, které produkují, vyrábějí konstantní příjmy. A potom můžeme takové projekty nahradit, a vyměnit ty projekty, které nejsou eh, tak účinné. Eh, tyto nástroje mohou lépe ovlivnit politiku a potom také v tom dalším novém období nebudeme mít eh, omezení tematická, čili můžeme požadovat finanční nástroje a použít je na jakýkoliv obor. Stačí, že tam tyto procesy budou vytvářet nějaké příjmy. A potom chceme zdůraznit i tu nezbytnost, že musíme pomoci malým a středním podnikům. Eh, hodně eh, pro eh, malé a střední podniky bylo uděláno a my v tomto chceme pokračovat. Existuje iniciativa, která je na ně zacílená a která by měla dokázat je podpořit velmi účinným způsobem. Máme některé země jako Malta nebo Španělsko, které se rozhodly, že se na tomto budou podílet, jiné země, které ještě přemýšlí, že tuto možnost využijí, Bulharsko, Chorvatsko a Řecko zatím se přihlásili. Uvidíme, jak se věci budou vyvíjet v příštích 14 dnech. Musíte také vědět, že tyto finanční nástroje jsou propojeny s globální agendou eh, politiky Evropské unie. Bylo jasně řečeno eh, v dokumentu eh, předsedy Junckera, že bychom měli být ambicioznější. Všichni i v naší politice soudržnosti bychom měli více pracovat s finančními nástroji. Mm, Já jsem již řekl, že my máme pro členské státy víceméně stejnou úroveň jako v minulém období, ale myslím, že bychom měli zvýšit naši ambici a dát si cíl, že bychom zdvojili eh, používání finančních nástrojů, že bychom znásobili používání finančních nástrojů eh, v období 2014 až 2020 a eh, neměli bychom se trvávat na stejných číslech. Tím bych skončil a děkuji. Uh, uh, děkuji za tuto podrobnou prezentaci. Eh, je pravda, že jsme se tady minulý týden bavili o makroekonomické kondicionalitě. Eh, vím, že to byla velmi dlouhá debata, takže pan Endrich eh, se pokračoval v debatě. Ano, děkuji. Velmi zajímavá prezentace. Mám tady několik otázek. To eh, je mm, otázka, vy jste říkal o tom, že je eh, možné eh, nějakým způsobem zastavit ten projekt a zastavit tedy prout prostředků. Čili jak je to možné udělat, tedy vracet ty peníze potom, když se projekt zastaví, anebo když země si nepřeje priority, nemá stejně priority jako Evropská unie. A e, je možné tedy, že řeknete, v tom případě ne, nepůjde do té země žádné financování, nebo jak to vlastně bude? Paní Ivana? Děkuji. Konkrétní otázka. Mohli byste e, trošku podrobněji osvětlit tu investment clause, e, kde o tom se hovořilo v plánu eh, Jean-Claude Junckera. Mně se stá, že eh, to je jakoby změna paradigmatu, eh, že tedy vlastně ty peníze by se jako financování s, s, získající s politikou soudržnosti by se mělo výjímat ze zadlužení. Tak nějaké další otázky? Zase žádné, tak prosím odpovědi tak eh, já nevím, tady eh, o pan kolega, eh, ta otázku nevím, jsem asi nezachytil úplně přesně. Takže první část byla tato. Jestliže projekt, který už jste začali financovat, a teď se to mm, přestane odpovídat prioritám a už je to rozpracované, tak je tedy možno ty peníze požadovat zpátky. A druhá věc, Eh, jestliže eh, nějaký eh, stát má jiné priority než Evropská unie, jak tady uplatňovat své investice, znamená to, že můžete zrušit veškeré financování pro tuto zemi, ačkoliv ta země přispívá do unijního rozpočtu? Yeah, maybe I come <laughs> back on. Eh, možná, že bych to, si tom, se toho mohl umout já. To je první část. Je. Takže hovoříte eh, o projektu, na úrovni projektu a hovoříte tedy o nějakých pokynech. Eh, nevím, o jaké pokyny přesně tady jde. Protože my jsme měli prezentaci politiky soudržnosti a my hovoříme tedy o programu. Čili Programy se domluví s členskými zeměmi, schválí se komisí a tam jsou stanoveny priority pro eh, vynakládání prostředků, cíle, si způsobem jich dosáhnout, jaké akce a tak dále. Čili je potom Eh, je tam jakýsi řídící orgán, který eh, vybírá eh, projekty potom ve, včenské zemi, které tomu odpovídají. No a jestliže tedy čínská země eh, vybírá projekty, které jsou eh, vhodné eh, pro dosažení tady toho cíle, tak to je potom odpovědnost té členské země. Problém je, že jestli tam ten výběr je špatný a neplní se ty cíle, prostě nevede to k těm cílům, no tak to potom se hodnotí jako chyba v tom programu, neselhání programu a za určitých podmínek, když se ty programy potom uzavírají a ne eh, přinesly ty výsledky, tak eh, tam mohou být určité korekce, eh, protože se neplní ty cíle, to je ten důvod. A druhý bod, opět, jakmile komise ten program schválí, tak Eh, tím je pro členskou zemi dána eh, jistota, že komise nemůže si to rozbít a říct, ne, tak eh, my si myslíme, že ten program není v pořádku, tak tady to budeme teď zrovna znova otevírat. To nejde. A e, jestliže tedy skutečně e, e, máte ty, máte projekty takto schválené, tak potom skutečně se jenom předloží účty a dostanete to proplacené. Čili samozřejmě to souvisí potom s eh, konkrétními doporučení pro určité země, pro určitou zemi, eh, tak tam potom skutečně může být eh, určitý, určitá, určitý tlak na členský stát, aby peníze přesměroval, ale já si myslím, že ten scénář, jak jste ho nastínil, se prostě vůbec nemůže uskutečnit podle podmínek politiky soudržnosti. Děkuji. Pokud se týče té e, investiční e, tady toho stanovení o investicích, tak e, v té prezentaci se hovořilo o těch investičních plánech, které, které souvisí s Evropským fondem pro strategické investice. A samozřejmě může být tato souvislost a ne třeba se strukturálním investičním fondem a e, kdysi, není to tak dávno, tady o tom fondu strukturálním a investičním došlo k určité e, takové zavedení určité drobné flexibility e, na základě minulých zkušeností, ale v podstatě pravidla by se v nějaké dohledné době neměla měnit, čili já si myslím, že ta debata se týká možných příspěvků, které by členské země mohly zvážit jakožto příspěvky pro nově vznikající instrumenty. Není tam eh, přímý, přímá souvislost s naší politikou. Děkuji vám, pane Nislere. A teď se pustíme do třetí části našeho informačního zasedání a dávám slovo panu Franku Zebertovi. Opět řediteli v tomto direktorátu a bude hovořit o řízení a kontrole v oblasti politiky soudržnosti. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, dámy a pánové, eh, já se budu zabývat spíše praktickou implementací těchto programů. A, myslím, že eh, Nikolasová odpověď je dobrým úvodem do problematiky. Já bych začal pár slovy o národních kontrolních systémech a zodpovědnostech, které v rámci společného řízení spadají také do kompetence členských zemí. Dále se zastavím u zodpovědnosti za audit, což je společné nebo de facto rozdělené mezi členské země a komise. Dále přerušení, pozastavení, což souvisí tedy se správností a řádností Eh, vynakládání prostředků a potom eh, takové tzv. čisté finanční oprávky, které zavádíme v novém období. Tak, eh, ukážu vám graf, který je pravděpodobně nečitelný, ale abyste viděli, jak to vypadá s pojistkami, které budou zabudovány do těchto programů. Chtěl bych vás upozornit na to, že jsou tam určité prvky na pravé straně a jsou tam prvky, které začínají ještě před schválením programu. To je to vyjednávání a postup vzniku, pokud se týče garancí legálnosti a správnosti e, vynaložených prostředků. Dále tady máme Eh, nesrovnalosti během provádění, to znamená od verifikace, certifikace, auditu po supervizi komise. A z tohoto grafu opět můžete vidět, že je to zodpovědnost eh, sdílená mezi eh, třemi úřady, to je řídící, certifikační a auditní úřad a úplně nahoře pyramidy je supervize ze strany komise. E, podle tedy tohoto, této úpravy je to tak, že se e, zodpovědnost rozděluje e, mezi členské země a komisi a každý má svůj díl zodpovědnosti. Platí, platí obecné principy, které musí respektovat všichni Jednak je tady popis funkcí jednotlivých eh, eh, orgánů, eh, dále separace funkcí mezi těmito operativními orgány a kontrolními orgány, dále postupy pro posouzení správnosti výdajů a dále tady máme také počítačové systémy pro účetnictví, ukládání dat, skladování dat a reporting. A dále je tady systém pro reporting a sledování úkolů, eh, pokud jsou uděleny, přiděleny jiným eh, orgánům v systému. No a eh, poslední věc ještě je zde tedy určité uspořádání pro audity, tak aby se napravovaly všechny nesrovnalosti a podvody v systému přičemž ten pojem podvod jsme přidali eh, do eh, našeho, našeho nařízení pro období 2014 až 2020. Eh, nyní tedy přehled jednotlivých programových orgánů v členských zemí. Tak máme řídící orgán, který musí řídit program v souladu s principy řádného finančního řízení a jak to Nikolas řekl, tento úřad zaprvé eh, vybírá operační programy a priority programu. Řídící orgán musí zajistit, že veškeré operace eh, budou přispívat k cílům a výsledkům v souladu s prioritní osou, to už jsme si vysvětlili, a také musí zajistit, aby všechny podmínky eh, pro řádnost a eh, legálnost eh, výdajů, tak to se kontroluje na úrovni těch implementačních firm či orgánů. Ano, jsou tady pravidla a jsou tady závazky to znamená žádosti o e, spolufinancování, jaké jsou závazky vůči jednotlivým ustanovením, reporting e, předkládaný řídícímu orgánu e, během uskutečňování projektu a naplnění v podobě vhodných produktů a služeb. Toto je velice důležité pro to, aby projekt byl schválitelný Eh, poněvadž projekt musí odpovídat nejenom kritériím programu, ale také jeho implementace musí vyhovovat a potřebuje eh, schválení řídícího orgánu. Eh, řídící orgán se musí přesvědčit, že příjemce má dostatečnou kapacitu na to, aby tyto projekty mohl realizovat a v neposlední řadě řídící orgán musí provádět takzvané Eh, takzvané řídící verifikace. To znamená, že všechny žádosti o eh, vyplacení, proplacení eh, faktur tady se musí zkontrolovat, zda veškeré předkládané požadavky jsou opět v souladu se vším, s čím v souladu být musí. Čili to je taková ta, řekněme, frontová linie, obrany proti nesrovnalostem, poněvadž pokud řídící orgán sledá jakési problematické věci, pak by neměl schválit, schválit proplácení. Provádí to eh, administrativními eh, kontrolami, což eh, tam, tím se tedy prověřuje každé vynaložené euro a e, používají se například e, techniky, e, které například vyžádání podpůrných dokladů a tak dále. Ale kromě toho se provádějí přepadové návštěvy přímo na místě, které mají zajistit to, že veškeré deklarace, veškeré žádosti a prostředky opravdu odpovídají skutečnosti. co budeme uplatňovat v období 2007 až 2013. Upravili jsme trochu časové údaje pro řídící orgány, hlavně co se týče ročního účetnictví, o tom budu hovořit později. Řídící orgán musí zaručit v okamžiku, kdy potvrzuje účetnictví komisi, musí zaručit, že všechny tato tato kontroly byly provedeny. A to proto, aby vykonali a aby ověřili každý, nebo případně přišli na každý eh, neoprávněný výdaj. Je tu tedy potřeba, abychom eh, zahájili všechna opatření proti podvodům. A už jsem řekl, že ty typologie, eh, typologie různých podvodů byla už začleněna do nařízení roku 2000, pro rok 2014. A Eh, začleněny do systému, eh, to je tedy něco nového. Je to opatření proti podvodům, které je tam tedy začleněno, musí být účinná a musí eh, pomoci bránit se podvodům. A je třeba taky, aby byly ale tyto, tato opatření proporční k rizikům. Některé programy mají malá rizika a všechny eh, programy musí potom použít eh, opatření proti podvodům, které eh, pomocí nástrojů, které komise poskytla, aby zaručili právě správné hodnocení. Co se týče reportingu, tam existují dodatečné požadavky. Řídící orgány bude muset podepsat prohlášení o řízení komisy každoročně o fungování eh, systému, o nepravidelnostech, které se vyskytly a o eh, zdravém eh, řízení. Je to velice důležitý dokument, protože je to závazek řídícího orgánu, který takto prohlašuje, že ne, má zodpovědnost za ten rok a prohlašuje, že uskutečnil úplně všechno, co je nezbytné pro potírání podvodu. A proto, aby zajistil, aby eh, zajistil hm, správné tedy řízení. Toto prohlášení bude doprovozeno eh, ročním seznamem, kde eh, řídící orgán udělá takovou syntezi toho, o jaké kontroly provedl, označí, jaké pro, problémy se setkal a označí komisi, E, co potom podnikl e, po té, co audit byl proveden. A to všechno musí být odevzdáno do 15. února komisi. E, bude to celý balíček dokumentů, který zaručí potom jednotlivé kroky a o tom budu hovořit ještě později. Tak to je to, co se týká řídícího orgánu, což je takový ten pilíř programu. Dalším orgánem je certifikační orgán a ten stvrzuje tu vůli komisi eh, provádět eh, platby. A to platby jak společné, tak platby jenom pro příjemce. Eh, jedná se o platby od 1. června do 30. června příštího roku. 1. července do 30. června příštího roku. Musí certifikovat žena, že tedy výdaji komise eh, jsou ověřené, zkontrolované, eh, ověřitelné a že to všechno bylo eh, řízeno a zkontrolováno řídícím orgánem. Certifikační orgán má účetnický systém počítačový, který schrnuje veškeré operace a to jak eh, ty, které se týkají výdajů, tak případné opravy. A to je nový prvek v tomto programu 2014 až 2020. Eh, orgán certifikační musí ověřovat eh, účty každého programu a to do 15. února musí potom poslat výsledky tohoto šetření komisi. Musí to být takový balíček řádných výdajů, legitimních, oprávněných výdajů a je třeba eh, zaručit se za správnost eh, těchto účtů a za dodržení všech eh, pravidel, čili certifikační úřad musí zaručit správnost a regulérnost celého tohoto postupu. Na základě auditu, a to na základě auditu, který byl proveden v rámci toho programu. Toto nařízení také předpokládá, že tato, eh, tento orgán certifikační eh, bude spolupracovat eh, v jediném orgánu s tím řídícím orgánem, s tím, že budou v rámci jedné instituce, ale budou mít oddělené funkce. Další věc se týká tedy auditu na orgánu, který provádí kontroly audit. Pro období 2007 až 2013 tento orgán Eh, musí vypracovat svoji strategii pro toto období. A tato strategie eh, bude muset být na požádání také předána komisi. Eh, tento orgán může mít i svoji roli při, při vytváření Eh, hodnocením, eh, hodnocení eh, provádí kontrolní a certifikační úřad a může do toho vstupovat i autory, ten orgán mm, kontrolní. V mnoha členských státech kontrolní orgán bude nezávislý a bude pracovat vlastně mm, pro pro, bude pracovat pro eh, programy, které byly schváleny. Když strategie eh, je eh, vytyčena, tak tamto kontrolní orgán musí vypracovat systém, svoji vlastní strategii ve smyslu toho, co je stanoveno v nařízení. A Komise eh, stanovila, že bude 18 požadavků, které musí být na každý projekt eh, aplikovány a kontrolní orgán zkontroluje právě těchto 18 požadavků systému. Čili abych to uzavřel, pokud ten systém eh, funguje nebo ne, to bude cílem té kontroly. Čili ta kontrolní orgán bude kontrolovat i tematické kontroly, hlavně co se týče uvěřitelnost indikátorů výkonu, což je zcela základní pro vytyčení toho programu a bude se moci soustředit na velmi rizikové oblasti, například ověření kvality řízení nebo ověření eh, procedur přisuzování eh, programů nebo eh, implementaci nových opatřeních proti podvodům. To je tedy systematická kontrola, která bude prováděna každý rok, jakožto follow-up, kterou mm, ta řídící orgán musí zajistit. E, kontrola bude probíhat i po jednotlivých e, operacích, a to na základě, e, na základě náhodného šetření. To budou statistické vzorky, které bude chtít ověřit správnost celého systému, správnost fungování celého systému. A odkazuje se na e, e, výdaje e, toho účetního roku od července do června roku následujícího. Kontrola se bude týkat účetnictví, které bude předloženo komisi do poloviny února každého roku. Takže všechna toto kontrolní činnost umožní tomuto orgánu, aby v každém eh, roce toho programu eh, vypracoval kontrolní zprávu, eh, stanovisko o účetnictví, o správnosti, o legitimnosti výdajů a o víceméně dobrém fungování účetního roku. Komise eh, musí zase provést super kontrolu a tam má svoji vlastní strategii kontroly. A eh, co se tohoto eh, systému týče, je možné požadovat potom i ověření celého toho balíčku. U všech programů včetně eh, těch, u nichž eh, fungoval tento balíček, komise udělá systematické eh, kontroly, periodické kontroly, až dostane tedy první zprávu, první zprávu z kontrolního orgánu. Pracuje se v souladu, používají se veškeré nástroje kontrol pro jednotlivá období. A tento eh, program, který se aplikuje na různé fondy, by měl být eh, uplatňován na eh, fond soudržnosti, na ostatní fondy a v rámci tedy jednotné strategie kontroly pro rok 2016 až 2020 a měl by se používat i pro sdílení zdrojů v případě, že to bude nezbytné. A pracujeme společně i s kontrolním uh, úřadem uh, tak, že se každý rok setkáváme, vyměňujeme si uh, metodologie, informuje se o výsledcích kontroly a nařízení nám umožňuje také zaručit úzkou spolupráci s jednotlivými orgány toho mm, centrálního kontrolního úřadu, můžeme se opírat o výsledky práce těch jednotlivých orgánních složek, abychom eh, mohli snížit zátěž tedy té kontrolní práce celkové. Eh, kontrolní eh, práce komise Každý rok eh, bude eh, studovat eh, všechny tyto balíčky záruční, bude muset ty materiály obdržet do 15. února, aby mohl potom vydat vlastní názor a zaručit účetnictví, které se vztahují k výdajům a aby aby eh, mohla i eh, ohodnotit rizika těch programů, které eh, pokládáme za nesprávné, kde si myslím, že docházelo k nějakým účetnickým nepravidelnostem. Potom po této kontrole o, o konformitě může komise přistoupit k opravným finančním nařízením a krokům a za jistých podmínek mm, v rámci tedy nařízení to bude takový čistý opravný krok. Komise e, určila i nástroje pro tuto supervizi, která se týká implementace různých programů, přerušení plateb, e, to má známé lhůty, to se týkalo i období 2006 až 2014, tam se jedná o lhůty 6 měsíců, tam, kde e, dojde k ověření toho, že tam jsou velké nedostatky v programech, tam anebo tam, kde komise potřebuje ještě další kontroly a ověření, přítomně v případě, že tam dochází k nějakým finančním nesrovnalostem. E, pro období 2014 až 2020, tam, kde by eh, nějaký členský stát do poloviny února neposlal jeden z pěti základních eh, eh, dokumentů, tak také může dojít k tomuto, k tomuto kroku, čili může dojít i k přerušení plateb. To znamená, že komise má možnost zablokovat nějakou lhůtu výplatní tam, kde jsou z kontroly vyplývá, že v řídícím systému nebo v kontrolním systému jsou velké nedostatky, nebo když zjistí, že tam eh, dochází k nějakým podivným eh, výdajům. Je možné také eh, přejít k přerušení, pokud členský stát nenajde nějaké kompromisní řešení. Jsou tam i jiné podmínky, které se týkají o přerušení těchto plateb ale myslím, že o tom už hovořil Rudolf, o těch podmínkách přerušení. Eh, to je to, co se týká tedy toho dobrého eh, řízení finančního. Tedy eh, co my máme na mysli, když hovoříme o těch opravách? Komise, finančních opravách. Komise má možnost provádět finanční opravy za určitých podmínek. Ale tyto opravy musí být činěny především členskými státy v rámci e, sdíleného řízení. Především je tu zodpovědnost členského státu, který musí předpokládat, zablokovat a opravit tu nepravidelnost. Pokud e, něco takového existuje v tom členském státě, tak musí ověřit, že to všechno e, se neobjevuje i v ostatních e, oblastech. Kdy členský stát zjistí, že dochází k nesrovnalostem, a e, zasáhne e, finanční opravou, tak má možnost používat tuto částku pro jiné operace, které jsou e, přípustné. Takže členský stát může ve vhodném čase provést svoji kontrolu ve vhodném čase. Komise má možnost na své straně provést také finanční opravy tam, kde dochází k vážným nedostatkům fungování systému a tam, kde uh, členský stát tyto nedostatky neodstranil. A to stále při respektování principu uh, uh, principu subsidiarity. Komise má možnost i při přistoupit k čisté finanční opravě v případě, že eh, komise nebo kontrolní orgán eh, zjistí nějakou, eh, nějaký vážný nedostatek v systému poté, co bylo předloženo účetnictví a poté, co byly předloženy i dokumenty o zárukách a kontrolách. Ty podmínky jsou následující. Tyto, tyto nedostatky by neměly být předmětem oprav eh, již v členském státě. A tyto opravy by se měly týkat jenom specifických eh, příkladů eh, nějakého porušení individuálního, ale když je tento nedostatek je systémový, tak by to nemuselo být pozitivní udělat opravu ad hoc, ale je třeba přistoupit eh, k extrapolaci a eh, pracovat s eh, plošným společnou částkou 50%, která by zaručila, že veškerý výdej toho programu bude regulární a legitimní po té, co se nezávisle na jednotlivém eh, případě uplatnil, uplatnila tato, eh, tato zásada tedy. Někdy je možné také přistoupit k redukci v případě, že se opakují neustále nedostatky a v tom případě eh, tato, tento paušál může být ještě zvednout a může být redukována tedy ta částka a to proto, aby eh, bylo možné zajistit eh, regulárnost a legitimnost těch výdejů, aby komise věděla, že se s tímto pracuje dobře. Děkuji vám za prezentace. Eh, kolegové, máte otázečky? Potom všem ještě. Tak, pane Trič. Velmi stručná otázka, protože to bylo velmi důkladné. A já musím říct, že jsem ohromen. Jaké je kritérium pro výběr orgánů v členských zemích. Musí to být nějak, musí mít nějakou certifikaci, nějakou autorizaci, tak jako u nás e, ve Velké Británii, nebo prostě musí něco splňovat. Další otázky? Ano, děkuji. Ano, ano, eh, bylo to důkladné, skutečně. A když navážu na to, co jsme, o čem jsme hlasovali, boj proti finančním podvodům, eh, tam eh, z toho mám takový silný dojem, že, a to je napříč politickým spektrem, že, že Eh, je eh, jakékoliv podvody nutné třeba brát velmi vážně. A eh, příliš komplikovaný a důkladný systém auditu může také vést k dodatečným nesrovnalostem, prostě protože je to příliš komplikované. Domníváte se, že eh, tento nový před, nové předpisy eh, o auditu eh, je lepší než lepší než ten minulý v tom smyslu, že je toho méně to efektivnější, účinnější, elegantnější. Tak děkuji za otázky. Odpovědi prosím. Thank you very much for uh... Děkuji vám za komentáře a otázky. Co se týče těch auditních orgánů, tak ty nejsou žádným způsobem jmenovány ani certifikovány komisi. Auditní orgány si stanoví členská země, obvykle ministerstvo financí nebo Eh, inspektorát, který provádí eh, finanční kontrolu a audity v členské země. Eh, jsou to profesionálové a musí používat mezinárodní auditní standardy. A komise jejich práci přísně sleduje. V období 7 až 13 jsme provedli audit všech sedmi auditních orgánů pro regionální politiku a 43 e, z nich, z těch 47 e, bylo naprosto spolehlivých a tedy jejich práci jsme mohli přijmout to předselně. Čili e, ač nemáme formální rámec pro výběr či jmenování těchto autory či orgánů, je to zajištěno tím, že místo toho vyžadujeme komplianci s mezinárodními standardy. Máme také eh, seznam požadavků na systémové audity, které, které musí být splněny a tak dále. Existují tedy eh, systémy, eh, no takto v členských zemích mají své velmi odlišné systémy, ovšem ty auditní orgány jsou jsou opravdu mezinárodně eh, certifikované, respektive mezinárodně fungují podle týž norem. Já bych ještě se vrátil k té druhé otázce. Eh, tak, jak řekl Frank, eh, podstatné je, že ten požadavek je přímo v tom nařízení, čili toto je záruka profesionální kvality ta druhá otázka, to je vlastně otázka zjednodušování. Eh, to se ani tak netýká požadavků na audit, ale spíše těch pravidel, které je třeba splnit, aby eh, ten náklad byl eh, uznatelný. Samozřejmě, že může se stát, že příliš mnoho pravidel zvyšuje chybovost. A proto Jedním z cílů eh, nového nařízení byla také simplifikace, zjednodušení eh, s tím, že eh, je tady možná zjednodušení našeho vykazování nákladů, že můžeme používat třeba standardní Eh, sazby, eh, paušální sazby místo eh, zdůvodňování každého eura. To by mohlo to by mohlo pomocí podnikům, takže nebudou muset vykazovat každou jízdenku na tramvaj. A když se podíváme na IDF, to eh, se tedy implementuje v souvislosti eh, s, eh, s veřejnými zakázkami a tedy je třeba, aby tyto, tato pravidla byla plněna. A když se podíváte na výroční zprávu účetního dvora, tak tam je spousta chyb právě ve veřejných zakázkách. Eh, samozřejmě tomu se nevyhneme, ale zároveň chceme, aby eh, ty peníze produkovaly hodnotu. No a eh, zde můžeme členským zemím poskytovat školení a, pokyny a tak dále, čili mm, tak toto je. Eh, čili my tak trošku eh, zjednodušeme jinde a členské země by nám mohly pomoci v tom, že eh, si nebudou ty audity sami komplikovat. A já myslím, že to je způsob, jak lze zajistit to, aby mm, se ten produkovala zbytečná pravidla vedoucí chybám. Ano, děkuji. Děkuji vám, pánové, za prezentace a podrobné informace. Eh, jistě eh, se eh, v blízké budoucnosti vyskytnou další a další otázky a určitě dostaneme odpovědi. Tak. Další bod různé. Vidím, že nic do různého nemáme. Příští zasedání se koná v pondělí 19. ledna od 15 do 18.30 v Bruselu. A potom eh, v úterý dopoledne, čili 9 až 12.30 20. ledna. Děkuji tlumočníkům eh, jménem celého výboru a končím zasedání výboru Regi pro dnešní den.